že pan Zoran Thaler zdal eh, svůj mandát v Evropském parlamentu s platností od 21. března 2011 podle eh, eh, článku 4 odstavců 1 a 3 jednacího řádu parlamentu předsednictvo bere na vědomí a oznamuje, že jeho mm, křeslo je neobsazené od tohoto data. Paní Katrin Suly se vzdala eh, svého mandátu v Evropském parlamentu od 24. března 2011 podle eh, článku 4 odstavců 1 a 3 eh, jednacího řádu Evropského parlamentu. Parlament bere na vědomí toto a oznamuje, že to místo je uprázněné od té doby. O zastempění... Ale francouzské úřady nás informovali o tom, že paní Katrin Sui bude nahrazena panem Brice Artefeu a to počínaje dnešním datem, tedy počínaje 24. březnem 2011. Takže kolega je tady? Je tady v sále? Nevidíme ho, takže není zastoupen, není přítomen. Okamžik, prosím. Ano, už vás vidím, ale musím ještě dokončit své oznámení. Takže v souladu s článkem 2, odstavec 2 jednacího řádu s ohledem na mandát a s ohledem také na namítatelnost tohoto mandátu, pan Brice Ortef počínaje dnešním datem, bude zde aktivní, ale mezi tím bude jeho mandát verifikován, ověřen On odevzdal prohlášení, že neprovádí aktivity, které by nebyly v souladu s jeho eh, aktivitami v Evropském parlamentu. A nyní pan Konbendit, prosím. Pane předsedo, víte stejně dobře, jako je, že je zde právní námitka ohledně toho, aby pan Ortefe se stal členem tohoto parlamentu. Domnívám se, že dosti zklamáním konstatovat, že francouzská vláda nevyčkala verifikace tohoto mandátu, protože pan Artefe eh, neakceptoval a neúčastnil se zahovacího zasedání ve Štrasburku a proto nemůže nahrazit, nahradit tu kolegyni, kterou hodlá nahradit. A proto žádám EPP, která je takovou zastánkyní práva, aby vyčkala právního rozhodnutí proto, aby se dozvěděla, zda pan Ortefe zde může zasedat. Jinak to bude právní skandál, to, co se snažíte nyní zde zorganizovat. Děkuji mnohokrát. Pan Odí. Náš eh, kolega Konbendit který označil prezidenta a premiéra eh, jako analogického představitele Chaveze, eh, nemůže eh, zastupovat skutečnou demokracii. Ortef, pan Ortef byl zvolen v červnu 2009 jako zástupce parlamentu, to je nepopiratelné. A francouzský zákon upřesňuje, že byl ministrem vnitra. Francouzský zákon v tomto smyslu upřesňuje, že zástupce, který je zvolen do Evropského parlamentu v momentě, kdy opustí eh, vládu, se opět eh, jaksi vrací eh, do funkce, kterou měl předtím. Brice Ortefe byl zvolen jako zástupce Evropského parlamentu. Souhlasíte s tím? Prosím, dámy a pánové, o klid. Pane předsedo, je nepopiratelné, že podle smlouvy a zákonu je na členských státech, aby nominovali eh, zvolené poslance. Pan Ortef byl zvolen a byl legálně jmenován, aby zasedal v tomto parlamentu. To jsem chtěl zde prohlásit. Mám tady ještě dvě oznámení v této záležitosti, dámy a pánové. Sice jsem vám udělil slova, ovšem tím už končíme. Tuto diskuzi ještě pan Dol. Já bych chtěl pouze prohlásit příteli konbendite, že proto, aby se spochybnilo určité eh, křeslo nebo místo, musí být nejdříve navrženo. Pokud to není navrženo, pak právní výbor nemůže analyzovat tuto věc. Předtím, než budeš vystupovat tímto způsobem, bylo by dobré, kdyby si to promyslel, než budeš takto jednat. To je vše. Ty na mě požaduješ, abych dodržoval zákon. To jsem vždy činil. A nyní nechme právní výbor, eh, aby se vyjádřil. A právní výbor se může vyjádřit pouze na základě návrhu. Pokud návrh nebude v souladu s právem, tak to právní výbor eh, řekne. Je dobré si nejdříve promyslet věci, než člověk začne jednat. Paní Gulář, Pane předsedo, Naprosto souhlasím s tím, že bychom měli vyčkat na výsledky právní analýzy. Chtěla bych pouze říci, že v naší zemi extremisté zaznamenávají vzestup. Je to bez pochyby proto, že část politické třídy vnímá mandáty jako něco, co mají k dispozici. A nyní se jaksi očekává něco více od Francie než toto, zvláště v souvislosti s křeslem v Evropském parlamentu. Dámy a pánové, ještě jednou bych eh, se chtěl vrátit k textu, který jsem vám přečetl. To znamená, řekl jsem, že je nutné nejdříve ověřit tento mandát. A vyčkat také eventuální vyjádření eh, k námitce. Do té doby pan Ortefe bude v Evropském parlamentu v souladu s pravidly, které platí pro členy Evropského parlamentu. Vše bude tedy prověřeno a nyní se podíváme na program. Musíme se dohodnout na pořadu jednání z hlediska eh, dnešního průběhu a zítřka. Konference předsedů 10. března přijala návrh tohoto programu v souladu s příslušným článkem jednacího řádu. Po konzultaci s jednotlivými politickými skupinami bylo navrženo, že uděláme následující.